Nás jako první bod čeká otázka k ústnímu zodpovězení. Položili Charles Görres, Alde. A otázka se týká omezeného přístupu rozvojových zemí k některým očkovacím látkám. Slovo nyní uděluji panu Gerencovi. Dvě a půl minuty, prosím. monsieur le président dans le cadre de la présente question à la Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o tuto otázku komisi, rád bych se podíval na velice citlivou záležitost, která se dotýká velice nespravedlivé eh, záležitosti. Tři čtvrtiny lidstva totiž nemá přístup k očkovací látce proti chřipce typu AH1N1. Především jde o přístup k této k vakcínám nebo očkovacím látkám obecně. Není to nová záležitost, jde v podstatě o otázku, která se neustále opakuje i u sezónní chřipky. Obecně řečeno, tento nový typ eh, sezónní chřipky se poprvé většinou objevuje v rozvojových zemích. Od tohoto okamžiku samozřejmě poté laboratoře Eh, vyvinutých, rozvinutých zemí začínají produkovat eh, očkovací látku, ovšem nemohou ji produkovat, pokud nedojde k získání kmenů této chřipky, tohoto chřipkového věru z těchto jižních zemí, protože tam se objevila chřipka poprvé. Očkovací látka, mm, jakmile je aktualizována, tak v podstatě stačí pro ochranu pouze obyvatelstva rozvinutých zemí, což znamená, že země jižní polokoule nemají možnost ochrany proti pandemii. Proto se ptám komisi. Ptám se komisi, co by chtěla udělat, tak aby ukončila tuto nespravedlivou situaci. Myslí si, že je eh, to spravedlivé, abychom eh, bránili přístupu k eh, záchraně těchto lidí nebo k jejich ochraně v těchto rozvojových zemích. A zároveň bych se rád zeptal, zda by nám komise mohla říci, jaké má prostředky, aby mobilizovala všechny prostředky, aby pokryla tuto situaci, jaká je strategie Evropské komise, pokud by došlo k, mm, pokud by došlo k těmto velkým problémům s pandemí, pokud jde o nevládní organizace, soukromý sektor, vládní organizace, tak abychom pomohli těmto rozvojovým zemím, aby měli přístup k očkovacím látkám. Protože pokud jde o ochranu, ochranu eh, duševního vlastnictví podle, eh, podle mezinárodní světové organizace, o tom jsem se zatím nezmínil. Ptám se, zda to představuje nějakou překážku k přístupu k těmto očkovacím látkám, protože pokud tomu tak je, tak Evropská unie by měla začít zahájit rozpravu na půdě VTO, aby eh, odstranila eh, tyto nedostatky. A druhá otázka, rád bych se zeptal, aby nám komise řekla, jaké záležitosti by mohla přijmout, aby zlepšila infrastrukturu v rozvojových zemích, což je naprosto nezbytná podmínka pro spravedlivější přístup k očkovacím látkám v těchto rozvojových zemích. Děkuji vám za odpověď. Děkujeme, děkujeme a nyní dáváme slovo komisaři Orbánovi, který bude odpovídat za komisi. Vážený pane předsedo, mulțumesc distinsului parlamentar Charles Görens pentru întrebarea domniei sale. Vážený pane předsedo, rád bych poděkoval panu Gerencovi za jeho otázku. Aby mohl odpovědět na tuto otázku, rád bych řekl následující věci, které se dotýkají chřipkové pandemie. A zároveň bych rád pohovořil o tom, co dělá Evropská komise, tak abychom nalezli řešení pro problémy, kterým čelí tyto rozvojové země. Interně i externě jsme museli samozřejmě reagovat na možnost pandemie v Evropském společenství. Jde o krizovou situaci, která ovšem vyžaduje globální přístup, pokud chceme, abychom efektivně, účinně chránili naše občany a pokud chceme rovněž projevit solidaritu s méně rozvinutými zeměmi světa. Zmínil jsem se o tom, že chceme být efektivní, protože systém eh, rychlé ochrany, systém rychlé reakce na šíření chřipky a různých typů věru, jakož i efektivnost nebo účinnost eh, naše, naší reakce vůči možnému šíření eh, pandemie. To jsou všechno zásadní opatření, na která se připravujeme. Připravujeme samozřejmě i řešení této situace. To znamená, pokud jde o účinnost, opravdu děláme všechno v našich silách, abychom eh, dostali našim cílům. Pokud jde o solidaritu, my jsme jedním z nejdůležitějším dárcem rozvojové pomoci. Máme různé privilegované stavy různými rozvojovými zeměmi, snažíme se stát po boku těchto rozvojových zemí, tak abychom jim pomohli řešit a reagovat na tuto obtížnou situaci. Ve snaze reagovat na celou situaci Evropská komise a celá Evropská unie chce přijmout všechna a je připravená při, m, mm, přijmout veškerá opatření, abychom zabránili šíření e, eh, věru N1, H1, pracova, H1N1, pracovali jsme se Světovou bankou, pracovali jsme eh, s různými eh, mezinárodními organizacemi, abychom, měli, abychom vytvořili systém, který by umožnil i technickými prostředky řešit celou situaci. Zároveň hovoříme o možných finančních nástrojích eh, i se Světovou bankou, tak abychom nalezli dostatečné nástroje v boji proti, v boji proti této pandemii. Jak již bylo řečeno, svět nikdy nebyl připraven do takové míry na možnou světovou pandemii, jak je tomu v současné době. A Evropská komise bude neustále hrát velice důležitou roli ve všech těchto systémech. Tyto systémy jsou nastaveny tak, aby reagovaly na veškerá rizika, pokud jde o chřipku. No a vaše konkrétní otázka se dotýká omezeného přístupu rozvojových zemí k očkovacím látkám. V rámci připravenosti na pandemii jsme už um, zahájili debatu, která probíhala poslední dva roky na půdě Světové zdravotnické organizace a především pracovní skupiny, která se zabývá pandemiemi. Světová zdravotnická organizace vytvořila tuto pracovní skupinu a tento týden v Ženevě dojde k tomu, že Mezinárodní zdravotnická organizace si vyslechne první doporučení první doporučení v této skupiny a Evropská unie hraje důležitou roli v rámci této pracovní skupiny. Konečná doporučení budou předložena Světové zdravotnické organizaci na konci ledna k proskoumání. Toto nám umožní zjistit a podívat se na to, jak nalézt eh, co možná nejlepší rovnováhu mezi eh, vývojem, rozvojem a výzkumem, tak abychom vytvořili nové produkty v této oblasti, protože výzkum a vývoj v této oblasti je většinou soukromého charakteru. Máme zde jednak otázku ochrany duševního vlastnictví, což je v podstatě i stimul pro rozvoj, pro výzkum a vývoj a zároveň se snažíme samozřejmě na druhé straně umožnit přístup ke všem výdobytkům tohoto výzkumu a rozvoje. Mezinárodní společenství, mezinárodní společenství samozřejmě má určité mm, výhrady vůči přístupu všech zemích eh, k těmto novým látkám. Snažíme se zajistit spolupráci mezi všemi aktéry, hm, to znamená Mezinárodní zdravotnickou organizací, ostatními mezinárodními orgány, tak abychom všechny nástroje, které nám umožní reagovat na pandemii, aby byly co možná nejrychleji k dispozici, aby se mohly využívat do široké míry. Samozřejmě, že u této nové chřipky nemáme žádnou vakcínu k dispozici, což vyvolává i otázku, sebou nese otázku produkčních eh, kapacit, možnosti prevence. Vidíme zde obrovskou poptávku, poptávku mm, ze strany zemí, které si samozřejmě mohou dovolit bojovat proti těmto pandemiím. Mnoho um, zemí, jak vidíme, je ochotno, je ochotno eh, připravit až 10 svých zásob a poskytnout, poskytnout je rozvojovým zemím, dokonce farmaceutické společnosti 10 svých produktů na, um, na základě závazku mezinárodní solidarity chtějí poskytnout za dostupné ceny, protože je naším, naší povinností poskytnout pomoc, solidaritu těmto rozvojovým zemím. Nejde pouze o přístup k očkovacím látkám. Jakmile jsou očkovací látky k dispozici, to je pouze první krok, je zde mnoho dalších činností, které musíme přijmout, musíme podporovat systém veřejného zdraví ve všech těchto zemích, jejich infrastrukturu, členské eh, státy poskytují tuto pomoc různým způsobem, poskytují pomoc různým, v rámci různých projektů, pomoc eh, přidruženým zemím, dále je to pomoc, kterou poskytují různé mezinárodní združení, mm, asociace, eh, organizace. Samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že každá země je v konečném důsledku zodpovědná za svůj rozvoj a každá země musí zajistit to, aby se výdobytky rozvoje, výzkumu využili efektivním způsobem, účinným způsobem. Nesmíme na to zapomínat a budeme velice pozorně sledovat šíření této ehm, nemoci a budeme se snažit vytipovat všechny prioritní aktivity, protože pokud chceme dostat um, této výzvě, musíme mít zdravotnické systémy, které budou schopny včas reagovat, účinným způsobem reagovat a budou schopni informovat naše pacienty o tom, co je k dispozici, tak aby všichni měli přístup k informacím i k dobrým um, um, účinným prostředkům. V případě, že by došlo k nějaké závažné krizové situaci, můžeme dokonce poskytnout humanitární pomoc a prokázat určitou flexibilitu určitou flexibilitu, tak abychom pomohli zemím, které mají obrovské problémy. Pokud jde o nějak, pokud eh, jde o závažnou krizovou situaci, mm, samozřejmě, že i nevládní organizace, i vládní organizace hrají důležitou roli a my doufáme, že nám pomůžou všechny tyto organizace v našem úsilí. Děkuji vám Pane komisaři, nyní se dostáváme k řečníkům z jednotlivých skupin. Prvním řečníkem je Kim Mitchell za EPP. Prosím dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nevyhnutelné, eh, nevyhnutelný příchod chřipky eh, nás přinutil zabývat se tímto problémem i v médiích a nesmíme zapomínat na rozvíjející se země. Ta ústní otázka, kterou dnes klademe, upozorňuje na pokrytectví západního světa, který chce pouze ochraňovat své bohaté občany a zapomíná na to, aby pomohl i těm chudým. Chudé země potřebují mít stejný přístup k takovéto vakcíně. Takže musíme ustanovit systém, kde i ty nejchudší země, které právě jsou nejvíce, kde existuje největší riziko vystavení nemoci, potřebují naši pomoc. Dobrým příkladem kontrastu mezi bohatým a chudým světem je třeba tuberkulóza, protože u nás běžně děti dostávají eh, očkování proti tuberkulóze, které je asi v 80% velmi účinné. Podívejte se ale na rozvojový svět, kde 26 procent úmrtí eh, malých dětí je způsobeno právě tuberkulózou toto je velmi vysoce infekční choroba, která se přenáší vzduchem. Ještě k tomu přidejme další problém, že například v subsaharské Africe je 50 lidí nakaženo eh, virem HIV. Takže vidíte, že je potřeba ehm, poskytovat lidem vakcínu, je potřeba poskytovat humanitární pomoc i eh, pomoc tedy ve formě léků, <clears throat> protože se prokázalo, že eh, oba tyto přístupy jsou velmi úspěšné. Zejména je vidět, že vakcína funguje a je tedy potřeba pomoci lidem, kteří trpí nedostatkem očkování. Takže opravdu musíme tlačit na to, aby i tato vakcína byla k dispozici eh, chudým zemím. Ještě jednu vteřinu, pane předsedo. Prosím vás, udělejte něco z výtahy v této sněmovně, protože ty prostě nikdy nefungují. Děkuji. Señor Mitchell, en cuanto a, en cuanto a su punto de orden, quiero, quiero revelarle a usted algo que a lo mejor es un secreto del. Takže, jak mi přikazuje jednací řád, řeknu teď něco, co je možná tajemství, které jsme projednávali na předsednictvu. Minulý týden jsem totiž na předsednictvu poukazoval na to, jak vážná je situace, o které jste právě hovořil. A bohužel tomu tak není jen ve Štrasburku, ale i v Bruselu. V některých týdnech člověk vůbec neměl šanci se přemístit z jednoho sloupce, z jednoho místa labirintu, který tam máme, do druhého. A já doufám, že naše zpráva bude předána příslušným odpovědným osobám, aby tato situace byla opravdu lepší. Nyní dostává slovo pan Cashman za skupinu socialistů a demokratů. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Prosím, opustme výtahy, ale vraťme se k vakcíně, která zabraňuje úmrtím. Na to bychom se tady měli zaměřit. Já samozřejmě eh, podporuji <clears throat> výzvu, aby byla k dispozici vakcína proti chřipce AH1N1, ale to není problém jenom této eh, chřipky. Eh, máme problém třeba s pneumokokovými onemocněními která opravdu způsobují úmrtí eh, řady dětí po celém světě, dětí mladších než pěti let. Eh, dokonce se hovoří asi o dvou milionech úmrtí. Toto jsou prostě světové problémy, světové výzvy, které se dají řešit právě očkováním. Takže snažme se podpořit očkování v nejchudších zemích eh, světa tím, že podpoříme mezinárodní program pro očkování. Gávin. Musíme dát jakousi prioritu těmto pneumokokovým chorobám. Musíme pracovat s rozvojovými zeměmi, aby dělali to tež. tady eh, je v podstatě existuje jistý závazek pokročilého trhu, řekněme právě v této oblasti, eh, který je obrovsky účastní. Ale 71 zemí mají nárok na eh, tuto pomoc, na financování z tohoto závazku, ale požádalo si o konkrétní pomoc snad jenom 20 z nich pokud protlačíme zvýšení eh, vakcíny eh, či dispozice vakcín v chudých zemích, podaří se nám snáze dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí. A v podstatě je to jednoduchý krok, který prostě jednoduše zachrání miliony dětských životů. Eh, také máme v této sněmovně písemné prohlášení. Eh, já vás všechny prosím, abyste ji podepsali, abychom v této věci něco opravdu udělali. Děkuji panu Kašmanovi. A nyní dostává slovo na jednu minutu pa, paní Rý ze skupinu Aliance liberálů a demokratů. Víme, že v tomto období naše země začínají očkovat proti chřipce a tento týden a zároveň paralelně musíme konstatovat to, že tento přístup k očkovacím látkám nemají rozvojové země. Hovoříme o tom, že miliony eh, lidí, tisíce dětí umírají každý rok v těchto zemích v důsledku různých patologií. Hovořil o tom před chviličkou i pan Mitchell. Řešení je jednoduché. Nejenom proto, ale hlavně proto, že přístup k očkovacím látkám nemůžeme porovnat s ostatními léky, protože zde máme málo výrobců a dále máme eh, málo možností distribuce. Ovšem jsou zde i pozitivní prvky. Zatím nedošlo k mutaci tohoto věru a zároveň zde máme 3 miliardy mm, očkovacích látek, které jsou k dispozici každý rok a to jsou velice pozitivní prvky, které by mohly umožnit celosvětovou strategii. Já doufám, že Evropská unie, já vím, že nemám dostatek času, času, pane předsedo, ale doufám, že budeme podporovat výzvu VHO, aby došlo k eh, přístupu k těmto očkovacím látkám a musíme vytvořit podmínky, které umožní i partnerství soukromých, veřejných společností, tak abychom pokryli nedostatek očkovacích látek pro svojich zemích. Děkuji. Děkuji paní Rýsové. A nyní jedna půl minuta paní Matias za GUNGL. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, ráda bych zdůraznila, jak důležitá tato otázka je. Je to opravdu otázka, která souvisí se základní spravedlností na světě. Nacházíme se před pandemií a mluvíme zde o zemích, které budou problémem trpět nejvíce a rovněž také konsekvencemi celé pandemie. Je ohromující, jak pasivně se díváme na miliony lidí, kteří umírají na pandemie, které jsme v našich zemích už potřeli. Jde o různé malárie, horečky a řada dalších nemocí. Ten seznam je nekonečný. Země na jižní polokouli se proti těmto nemocem a novým formám virů neumí bránit jako my na severní polokouli, ale přesto jim nenabízíme žádnou efektivní pomoc a odpověď na tuto palčivou otázku. Ráda bych dodala ještě jednu věc. Na tento problém se nesmíme dívat jako na obchod. Je to problém veřejného zdraví po celém světě. Ve všech regionech světa musíme poskytovat pomoc. Ráda bych nyní věděla, jestli zkrátka budeme čekat na to, až zásoby očkovacích látek, které máme k dispozici, budou vyčerpány. A teprve potom se začneme starat o zbytek světa, když to bude nutné. Země na jižní polokouli potřebují obdržet očkovací látky. A já bych se ráda zeptala komisi a rady, jestli dokáží zkrátka takhle pasivně vyčkávat, jak se situace na jihu vyvine. Děkuji, paní Matias. Nyní se dostáváme k řečníkům, kteří promluví za sebe minutu a půl. Nyní může hovořit pan Guerrero. Děkuji, pane předsedající. Musím říci, že mám velkou radost že jsem dostal slovo. To říká předseda. Děkuji vám za to, že jste mě tak přátelsky přivítal, pane předsedo. I já mám radost, že zde mohu promluvit. Téma, o kterém zde hovoříme, je naprosto důležité. Jde o to podpořit rozvojové země při boji s virem H1N1 a s při prevenci. Ale kromě toho bych rád poukázal na to, že Nemoci dnes postihují rozvinuté a rozvojové země zcela různě. V rozvojových zemích už jsme mnoho nemocí vymítili, ale v rozvojových zemích tyto nemoci stále ještě skolí ročně miliony lidí. tyto země mají povinnost zaručit zdraví svých občanů, ale nemají k tomu potřebné prostředky. Nemají prostředky pro to, aby potřeli AIDS, tuberkulózu, malárii a jiné nakažlivé nemoci. Aby s nimi mohli bojovat, potřebují očkovací látky, které v současné době nemají a ani si je nemohou dovolit. A z tohoto důvodu apeluji na komisi, aby učinila to, co už zde naznačil pan komisař. Musíme aktivovat dárcovské země, aktivovat určité programy a zasadit se o to, aby rozvojové země měly přístup ke generikům za rozumné ceny, které si budou moci dovolit. Děkuji vám, pane Geraro. Nikdo se nehlásí o slovo bez nahlášení a proto uděluji slovo komisaři Orbanovi na závěr této diskuze. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kromě mého úvodního vystoupení je zde ještě několik prvků, na které bych rád obrátil vaši pozornost. Evropská komise neustále finančně podporuje různé programy v rozvojových zemích, v mnoha rozvojových zemích. Podporujeme jednak konkrétní projekty a snažíme se poskytovat eh, pomoc eh, i eh, rozpočtům samozřejmě daných zemí. Společně s našimi partnery Společně rozhodujeme o tom, jakým způsobem by naše nástroje mohly na pomoci v boji proti pandemii. Rád bych ještě jednou zúraznil záležitost, o které už jsem se zmínil. Evropská komise sama o sobě nemá finanční nástroje, které by umožnily nakoupení mm, těchto očkovacích látek. Ovšem spolupracujeme, spolupracujeme s VHO, spolupracujeme mm, v rámci různých spojenectví i s mm, různými zainteresovanými stranami a partnery a samozřejmě na základě té spolupráce připravíme tu reakci, kterou potřebujeme na celou tuto problematiku. Děkujeme, děkujeme za slovo, říká pan předseda. Takže tím se pokryli tento bod na našem dnešním programu a dostáváme se k druhému bodu, což je prohlášení komise k finanční a hospodářské situaci v Moldávii. Opět dávám nejprve slovo komisaři Orbánovi.